Our member is about to take her seat. Tak, naši poslanci si už sedají. So, dear member, milá poslankyně Evropského parlamentu, milí panelisté, ne, tak opravdu teď už vážně, milí hosté. Já vás samozřejmě velmi vítám a jsem velmi rád, že v rámci odpolední rozpravy můžeme hovořit o školení soudců a právníků a dalších právních odborníků. A já si myslím, že je velmi dobré, že budeme hovořit o oře a eh, já chci říci, nebo na doby světlenou říci, že to je opravdu poslední, poslední zasedání před velikonočním prázdninami, e, tudíž to je možná i důvod, proč e, je nás tady trošičku méně. V každém případě toto slyšení nebo tato rozprava je veřejná, je přenášená také internetem a jsem velmi rád, že se konečně dostáváme tady k tomuto velmi důležitému tématu. Tudíž dnes odpoledne ještě předtím tedy, než začneme představovat naše odborníky, tak jsem chtěl zmínit ještě jednu věc. Chtěl jsem říci, že dnešní nám přidělený čas nám umožní pouze mm, podívat se na, takové, na takový obecný přehled eh, toho, jakým způsobem probíhá školení soudců a právníků a dalších právních odborníků. Podíváme se na peraci ERA, e, jejíhož e, ředitele zde také mohu dnes přivítat a jim velkou ctí, že tomu také budeme zde také hovořit. Eh, zástupce, se zástupci rady notářů a také se zástupci e ASO a také se zástupci agentury pro azylové otázky, kteří nám eh, řeknou něco k azylovému právu. Takže chci říci, že my jsme tady opravdu všichni, všichni na stejné lodi, na stejné úrovni, to znamená Libe i Jury, všichni jsou na tom stejně. Jako první bude hovořit paní Alexandra Žur-Schröder, ředitelka generálního ředitelství pro soudní otázky a otázky spravedlnosti v Evropské komisi a ta nám řekne něco o výroční zprávě týkající se Evropského soudního školení. Děkuji. Děkuji paní paní, eh, pane předsedo, paní eh, předsedkyně, 2% zaměstnanců soudu dostala eh, školení eh, která měla dostat a pouze pět států v podstatě dosáhlo té eh, stanovené kvóty. Samozřejmě je třeba říci, že ne všichni zaměstnanci soudu se musí školit v evropském právu, protože velmi mnoho z té činností, které vykonávají, nemá co dočinění s evropským právem. Nicméně v některých eh, členských státech v podstatě eh, mnoho z těch zaměstnanců soudců v podstatě jsou asistenti soudců nebo se hodně angažují v oblasti různých platebních postupů, anebo eh, například jsou zodpovědní za různé registry, které e, jsou důležité. To znamená, že je důležité, aby tady ten přístup ke školení v evropském právu byl ještě větší. Takže co se týče ještě délky toho původního či úvodního školení, 50% e, vlastně profesionálů e, prošlo Eh, denním školením v, Evrop- eh, v oblasti evropského práva, což samozřejmě jak si naprosto neodráží důležitost evropského práva eh, ve skutečnosti či v dnešním domě. Co se týče evropské finanční podpory, tak samozřejmě víme, že peníze nejsou všechno, ale peníze mohou pomoci. A v této souvislosti můžeme říci, že Evropská komise se opravdu snaží, seč může a proto také eh, vytvořila několik programů, které mají podporovat projekty v oblasti soudního školení. Evropský parlament zajistil, a za to jsem opravdu velmi vděčná, zajistil tedy, aby ten eh, program pro justici a spravedlnost vlastně eh, splnil te, ty, ten cíl 35 pro období 2014 a 2020, co se týče finanční podpory těchto, těchto školení. To znamená, tady hovoříme o 132 milionů euro na 7 let. E, ono to vypadá, že je to velká suma, ale když se podíváte na e, ty jiné oblasti a sumy, které jsou na ně vydávány, tak si uvědomíte, že to zas tak není. Co se týče EGTN, takže tady v podstatě eh, se z tohoto subjektu stal opravdu eh, každoroční příjemce eh, finančních prostředků pro organizování s školení, to znamená, že víme také, že JTN, to znamená síť Evropského soudního školení, tedy svou činnost provádí řádně od roku 2014. Evropská komise v podstatě se snaží eh, prostřednictvím svého programu podporovat právě školní v oblasti základních lidských práv. Eh, kromě toho eh, spousta dalších projektů obdržela v tomto období řádnou podporu. Takže já už jsem zmínila eh, sdělení z roku 2011 Evropské komise, to už je doba před sedmi lety. Já si myslím, že v tuto chvíli je třeba se podívat samozřejmě, co se za tu dobu změnilo a jak se na tom v tuto chvíli, eh, jak se stojíme. To znamená, je třeba se podívat na to, jaké máme potřeby a co je třeba udělat. My například vnímáme, že vznikají nové právní profese, na které je třeba se zaměřit a jaký to má důsledek. V tuto chvíli se snažíme akt aktualizovat strategii pro eh, školení soudců a právních odborníků, tak aby se přizpůsobila jak si té nové situaci a odrážela také eh, budoucí situaci. To znamená, je třeba zajistit eh, školení pro zaměstnance soudů, stejně tak jako pro všechny absolventy právnických škol. To znamená, je třeba si uvědomit, že evropské právo je stále relevantnější a proto opravdu nestačí, aby eh, soudní a právní odborníci obdrželi školení jednou za deset let. To prostě je příliš eh, málo. Tudíž je třeba se taky zamýšlet nad, nad tím obdobím po roce 2020. Samozřejmě potřebujeme zajistit i eh, samozřejmě školení pro soudní vykonovatele a pro právníky a advokáty. Eh, kromě toho tady máme otázky poměrně nové, to znamená extremismus, eh, terorismus a radikalismus. To znamená, že i tady v této oblasti potřebujeme nové, nová školení pro probační personál, také pro zaměstnance věznic a e, my e, už jsme podpořili poměrně hodně zajímavých e, projektů, které vyšly v podstatě z těch útoků v roce 2015 a hodně jsme se z těch projektů naučili, ale i tak přesto mohu říci, že v této oblasti je třeba udělat daleko více, abychom tomu lépe rozuměli a abychom měli více pod kontrolou, pod kontrolou to, co se děje ve vězeních a, a hlavně tady ještě konkrétně s těmi mladými vězni. Dále velmi důležitou otázkou je otázka etiky, právního státu a nezávislosti eh, soudnictví, což je něco, co musí být také součástí eh, soudního školení, kdykoliv, kdy to bude nutné. Eh, dále, co se týče praktické relevance, tak tady je třeba zajistit přístup k elektronické evidenci a také samozřejmě je třeba se podívat ještě na otázku práv dítěte. Já si myslím, že členské státy by měly být ještě více povzbuzovány v této oblasti, protože soudní spolupráce je samozřejmě sdílen, ve sdíleném zájmu, ve společném zájmu a proto je třeba zajistit ještě další eh, dobré projekty pro eh, oblast soudnictví. Co se týče té evropské politiky týkající se soudní, soudní oblasti a školení v soudní oblasti, tak tady potřebujeme daleko více zacílených a cílených projektů, protože samozřejmě tady ta strategie eh, jedna, jedna forma něčeho na všechno prostě nefunguje. To znamená, že my tady potřebujeme ještě provádět i velmi konkrétní konkrétní každoroční hodnocení, tak abychom byli schopni lépe definovat strategie pro sou, oblast soudnictví v jednotlivých státech, samozřejmě vždy s ohledem na tu situaci v jednotlivých státech. Také bychom se neměli zaměřovat pouze a výhradně jen na Evropskou unii a měli bychom se podívat také na naše sousední státy, na kandidátské státy, které jsou připravené Eh, jak si zavést reformy či změny ve svém soudním systému. To znamená, že je velmi důležité zjistit, eh, co vlastně můžeme udělat pro to, abychom odpověděli eh, na potřeby našich profesionálů. Tady samozřejmě tady ta otázka vyvstává v, v souvislosti s finančním mechanismem, to znamená, potřebujeme přeskoumat ten současný finanční mechanismus tak, aby ta školení odpovídala současným potřebám. To znamená, tady tuto chvíli tedy eh, hovoříme o těch otázkách, které, která jsem zmínila, ale samozřejmě těch záležitostí je velmi mnoho. Naše generální ředitelství se rozhodlo iniciovat eh, veřejnou konzultaci, to znamená, že velmi brzy spustíme, vlastně bude to už v květnu, spustíme konzultační eh, veřejný eh, proces eh, v, bude to tady v květnu, to znamená, že od nás obdržíte také naše dotazníky, tak abychom zjistili, co tedy, v čem spočívají vaše konkrétní potřeby, eh, co potřebujete. V listopadu také budeme eh, organizovat konferenci, v rámci níž bychom se rádi dozvěděli vše, co budeme moct o vašich eh, zájmech a potřebách. A samozřejmě se už v tuto chvíli těšíme na všechny vaše příspěvky. To znamená, že my v tuto chvíli už mohu říci, že počítáme a těšíme se na vaše příspěvky. Doufám, že se nám podaří dosáhnout těch cílů, které jsme se stanovili pro roky, rok 2020 a doufám, že se nám samozřejmě ta školení podaří rozvíjet i nadále a tady v tuto chvíli už bych eh, ráda skončila, ale chci ještě říci, jak je pro nás důležité, že se o tuto oblast zajímáte. Děkuji vám, paní Schroeder. E, děkuji za tuto zajímavou e, perspektivu komise. Teď, když tu jsme všichni schromážděni a máme tu více poslanců, e, chci zdůraznit jednu věc. se zmínila Evropský parlament a já chci potrhnout několik věcí. Za prvé, že parlament, jak Jury, tak i Líbe, jsou, jsou skutečně odhodláni podpořit tento cíl ve prospěch všech eh, eh, právníků v Evropské unii, aby se zajistilo to školení roku 2020 a vy chcete zacílit některé země, některé oblasti, které jsou problematické z hlediska aplikace. Já jsem tomu nesmírně rád. A to paní Cipel a paní Mecelu, které se k nám připojili, členové obou výboru které si to přejí, chtějí zachovat ten pracovní vztah s kolegy, aby k tomu opravdu došlo. Je to o kvalitě, nejenom o kvantitě. Můžeme začít naším prvním expertem, hostem. Vítám Tatianu Termačič z komunikační eh, divize jednotky HELP help znamená eh, vzdělávání v oblasti lidských práv ehm, a je to vzdělávání pro soudce, státní zástupce a právníky. A Tatiana nám, nás seznámí s některými osvědčenými postupy v rámci Rady Evropy. Takže dostanete slovo jako první a po vás bude mít slovo Eva, Eva Pastrana která je vedoucí jednotky v rámci HELP. Děkuji. Děkuji, dámy pánové, dobré odpoledne. Dovolte mi poděkovat všem poslancům Libe a Jury za toto pozvání a za možnost představit program HELP. HELP v uplynulých letech se stal eh, skutečně tou hnací silou, pokud jde o umluvu o lidských právech a základních právech a je tam eh, těch 47 eh, členských států Rady Evropy, eh, to znamená, zahrnuje to i všechny členské státy. Má tři komponenty. Je to síť za prvé a je to síť pro soudce a dále asociace všech Eh, členských států a partnery jako EGTN, konzultační rada a eh, CCBE. A eh, dále je Help platformou pro kurzy, zdarma kurzy online, kde jsou jak hodnoty, tak znalosti. A dále otázka metodiky, to uslyšíte později od Evy. Co vlastně tedy Help dělá? vlastně nenahrazuje eh, národní školicí instituce, ale dává jim eh, podstatné eh, nástroje, které vytváří experti, které jsou pak vlastně zdrojem práva. A ten původní přístup je pak také o tom, že ty nástroje HELP sloučí národní perspektivy s perspektivou Rady Evropy, tak aby, aby evropské standardy nebyly vnímány jako něco cizího. Takže tady máme eh, vlastně eh, eh, v to partnerství, kdy v té době bylo nezbytné reformovat soud, abych se zabránilo jeho kolapsu a také zlepšit implementaci eh, umluvy na národní úrovni. Jeden ze způsobů, jak to učinit, bylo právní vzdělávání, což je jakási nepřerušená cesta od univerzity po celou profesní kariéru. Cílem HELP je zajistit, aby školení v oblasti lidských práv dosahovalo vysokého standardu celém evropském prostoru, aby se také splnily všechny potřeby všech eh, kategorií profesionálů, ať už jsou to soudci, zástupci eh, či právníci. Zahrnuje to totiž nejenom eh, Evropskou úmluvu, ale i další úmluvy, jako je například Evropská sociální charta a od roku 2015 také Evropskou chartu, listinu základních práv a další relevantní zákony stejně jako případové právo Lucemburského soudu. Kromě toho spolupracujeme s Agenturou pro základní práva, využili, využíváme jejich zdroje, abychom k tomu vytvořili materiály k ochraně údajů nebo proti rasismu. Pro evropské státy samozřejmě evropsk, jsou, e, jsou to e, přirození spojenci. V roce 2015 Rada Evropy byla pověřena největším projektem o základních eh, právech v členských státech. HELP v 28 státech. A to byl eh, příspěvek HELP při dosahování evropského cíle, o kterém jsme předtím slyšeli. Bez Evropské unie by náš dopad byl omezený proto jsem přesvědčena, že musíme posílit Evropskou eh, unii, respektive to partnerství, a rozšířit systematičtěji přínosy helpu, zejména na evropské země a na profesionály, aby byly eh, udržitelnější ve víceletém rámci. To eh, přispěje k budování soudní kultury a posílí to důvěru mezi profesionály v Evropské unii a e, udrží to také, e, podpoří to také lidská práva. Takže tolik e, stručný úvod předtím, než dám slovo Evě. Seznámíme s ochranou údajů, což je krátká, zkrátka video, které mám méně než, kratší než dvě minuty. Ahoj, já jsem Frank. Před chvílí přišla paní eh, ke mně do kanceláře a řekla, já potřebuji tvou, vaši pomoc, protože mě vyhodili z práce, protože můj šéf zjistil, že jsem použila firmní mailbox pro to, abych odeslala soukromý e-mail a také jsem se podívala na sociální síť v pracovní době a zeptala se mě, bylo to správné, že mě vyhodil? Hmm. Poté jsem eh, chtěl nakupovat online a ještě jsem ani nezačal nakupovat a zjistil jsem, že oni vlastně vědí, že už nemám mléko a jak vlastně vědí, jakou, jaké mám nejradši víno. Pokud eh, jste právníkem, obhajcem či advokátem a potkáváte se se stejnými případy a nevíte si radit, tak tento kurz je přesně pro vás. Je to kurz, který je financován Evropskou unii a Radou Evropy pro všechny právní profesionály a je znám pod eh, názvem HELP. To znamená, že jde o otázky týkající se základních práv, ochrany soukromí, ochrany osobních údajů a tak dále. Tento kurz má deset hlavních modulů. Ty první tři modely se týkají základních znalostí týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. To znamená, že se naučíte a zjistíte, jaké právní nástroje jež existují na evropské úrovni, jakou roli hraje Ráda Evropy a také Evropský právní systém. Další eh, moduly se týkají otázek, jako jsou například lékařské údaje, média, nové technologie, elektronická komunikace a dohled na pracoviště. Další, nebo ty poslední dva moduly se týkají právě ochrany osobních údajů, výkonu v této oblasti a ochrany soukromí. Budeme vám schopni poskytnout také velmi mnoho praktických zkušeností a praktických případů. A ve chvíli, kdy se vám podaří celé, celý tento kurz, celé toto školení ukončit, dostanete také celý certifikát HELP. Mnoho štěstí. Good afternoon. Now... Dobré odpoledne. Je řadem na mě. Já se jmenuji Eva Pasterna a Pasterna a chci hovořit tedy eh, o eh, aspektech v oblasti eh, školení, tedy v oblasti lidských práv. Já jsem pracuji již 13 let pro Evropskou komisi v Filipínách, Nikaraguji, eh, v Gruzii. Pak jsem odešla do Rady Evropy. A v Radě Evropy nyní eh, mohu eh, se zabývat svými vášnivými oblastmi vášnivého zájmu a to je právě toto. Čili já vám chci teď představit, co je vlastně HELP co znamená help v 28. A proč Evropská unie a Rada Evropy musí spojit síly, aby lépe chránili lidská práva? Viděli jsme video, ale je tam ještě další o, o o e, pracovním právu, na které se můžete podívat. Takže toto je e, e, ten pozitivní cyklus Rady Evropy, který potvrzuje přinou hodnotu HELPu našimi standardy, monitorováním a pomocí mobilizace našich nejlepších kolegů v duchu spolupráce můžeme výrazným způsobem pomoci. Máme to, to privilegované postavení, že můžeme vytvořit ty nejlepší kurzy v oblasti lidských práv. Tady je taková vizuální připomínka toho, o čem Nataša hovořila, Tatiana tedy hovořila. EGTN e, e a EJTN a CCBE, tedy ta síť, eh, my se zaměřujeme na eh, lidská práva, ale samozřejmě mezi eh, také na právníky. Máme platformu učení se online, která je zadarmo. A máme rovněž metodiku, která zjistuje vysokou kvalitu našeho školení. Snažíme se schválit tento regionální tedy provádět tento regionální projekt i třeba na západním Balkáně, v zemi jako je Rusko a díky tomu můžeme eh, skutečně rozvíjet tento program s cílem eh, dát lega, eh, profesionálům v oblasti práva schopnost implementovat listinu lidských práv, úmluvu pro lidská práva, Evropskou sociální chartu, a všechny eh, eh, evropské relevantní zákony. Vyvinuli jsme kurzy, které tyto systémy spojují, to znamená Rady Evropy a Evropské unie. A eh, zahrnujeme do toho případové právo Lucemburského a Štrasburského soudu. Takže boj s rasismem, xenofobí, homofobí, transfobí, rostou, roste právě xenofobie, Eh, což je samozřejmě zhoršeno přílivem uprchlíku. Ehm, dále kurz o ochraně eh, údajů, to bylo aktualizováno v roce 2016, pracovní právo, ehm, musíme hájit pracovní právo v době krize eh, a při směřování plné zaměstnanosti, právo integrity osob v souvislosti s bioetikou a ne vždycky je v těchto situacích konsenzus, jako například eh, právo na ukončení života a nebo náhradní eh, matky. A eh, samozřejmě také azyl v souvislosti s migrační krizí. Máme katalog základních práv a to jsou například majetková práva, alternativní opatření, Ehm, pašo, eh, různé falešné, eh, falešná léčiva a zdravotnické produkty. A to všechno máme k dispozici. Tak, jde, postupujeme rychle. Chtěla jsem vám ukázat dopad. Jaký je dopad evropských prostředků? Jsou to prostředky evropských daňových poplatníků a jsou použity k velmi dobré, dobrým účelům. Mám, máme eh, kurzy, jimiž Eh, o, o, jsme schopni oslovit eh, obrovské množství soudců v několika zemích a i nadále potřebujeme víc. Potřebujeme více kurzů, více priorit, a abychom pokryli nejenom těch 16 zemí jako doposud, ale eh, všech, všechny členské státy Eh, takže tohle je dopad toho financování. Podařilo se nám strojnásobit eh, běžnou práci Rady Evropy v členských zemích a eh, kromě toho se snažíme zapojit také tedy instituce z jednotlivých států a doufáme, že, dostaneme i vaši, že se nám dostane i vaší podpory. Teď vidíme tento obrázek, který je velice výmluvný. Vidíme navýšení počtu uživatelů naší platformy. 18 000 uživatelů. Počet uživatelů v roce 2016 byl čtyřikrát vyšší než v roce 2014. A jen v prvním čtvrtletí roku 2017 jsme takřka se dostali na stejné číslo nových uživatelů jako v roce 2016. 6 tisíc nových lidí kteří si otevřeli eh, účet eh, na, eh, v rámci naší platformy. Tím se dostávám ke konci tohoto projevu a dovolte mi, abych vás požádala o vaši podporu a my máme samozřejmě vel, vysoká, veliká očekávání před, při předkládání návrhů Evropské unie, ale máme ještě vyšší očekávání z hlediska střednědobého a Eh, dlouhodobého, protože pokud chceme skutečně k tomu eh, přistupovat vážně k řešení všech těch eh, výzev, kterým celým čelíme, tak potřebujeme zdroje. A Rada Evropy má zdroje velmi omezené. Oproti Evropské unii rozpočet Rady Evropy je 0,29 celkového rozpočtu EU. A naše členské státy to dobře vědí. Ale i tak nám často nechtějí dávat peníze, protože my kritizujeme porušování lidských práv. A proto jsme tu a proto žádáme o vaši podporu, kdybychom mohli nějakým způsobem revidovat strategický vztah se Evropskou unii, mohli bychom spojit síly, pokud by se nám podařilo dostat eh, aspoň další milion Eh, eur navíc, tak bychom strojnásobili náš potenciální dopad. Eh, proto je tak eh, nesmírně důležité, aby, jak říkal Alexandra, aby jsme si uvědomili, že peníze pomáhají a help potřebuje peníze. A tím pádem můžeme přispět k vzniku evropské justiční kultury na základě lidských práv. Takže já nežádám další rozpočet, ale Prosím vás, abyste eh, podpořili lidská práva a evropské hodnoty. Děkuji, to bylo eh, opravdu eh, taková velmi emocionální výzva a já teď předám předsednictví kolegyni. Chci poděkovat také za velmi zajímavé expoze. Je škoda, že tu není více lidí, eh, které, kteří by to mohli ocenit a vyslechnout. Ale já jsem i tak přesvědčena, že spolupráce mezi Radou Evro, eh, Evropy a Evropskou unii eh, bude prospěšná pro všechny a pro lidská práva zvlášť. že nyní chci přizvat další experty, experty té sítě pro školení v oblasti justice, kteří mají expertizu v, v, v oblasti osvědčených postupů a mohou nás seznámit s některými otázkami eh, těchto výměn. Takže zejména jsou tu zástupci dvou takových eh, škol eh, právních, francouzské a belgické, a pan Holger Schrade, ehm, který předsedal odvolacímu soudu v Německu. Myslím, že to je skvělá pozice k tomu, aby nám vysvětlili výměny tohoto typu. Takže nejprve Valery Sagant, která eh, je eh, zástupcem eh, francouzského magistrátu a pan Ransbeck z Institutu pro školení soudců. Takže máte školo, máte slovo. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Tento, tato síť šk- pro školení v podstatě zahrnuje eh, všechny eh, ty instituce, které školí eh, státní zástupce a soudce v 28 členských států, financovaná, jak paní Schroeder řekla, zejména Evropskou komisí a má takový tým zde v Bruselu, Eh, který je ustaven podle belgického práva, ale vychází, jeho aktivity vychází z eh, účasti těch eh, škol, různých škol a jejich schopnosti analyzovat potřeby a kapacity kolegů a mm, připravit školení na odpovídající úrovni. Tato síť za deset let se hodně rozvinula počet eh, nabízených eh, dnů školení se z násobily. Když jsme se dostali až teď v podstatě na 30 tisíc. Eh, týká se to pěti tisíc soudců a státních zástupců. Chceme tím vytvořit společnou evropskou soudní justiční kulturu. Samozřejmě, pokud je o znalost evropského práva, ale také rozsudkového zvykového práva, soudního dvora, jurisprudence Ehm, chceme posílit také kapacitu mezi sebou spolupracovat. Takže k tomu je důležité školení i výměny. A to, eh, o tom bude hovořit kolega podrobně. Máme semináře, školicí semináře, eh, které trvají 2, 3 až 5 dní, podle toho, jak, o jaké téma jde. Eh, vytváříme tak také další eh, informační eh, iniciativy, které umožňují notářům a soudcům eh, si vyměňovat informace například v oblasti dědického práva. Je to celé velmi pragmatické, má to vycházet vstříc potřebám občanů. Takže to jsou naše důležité aktivity, jak říkám, ty výměny. Tyto aktivity nám umožnili identifikovat základní principy, které, o kterých tu hovořím, abych ukázala význam, pragmatický význam těchto sítí. Je tu devět základních principů v oblasti eh, školení. První spočívá eh, na multidisciplinárním a profesionalizujícím vzdělávání. Jde nám o praktický charakter tohoto školení. Nejde o něco akademického. Ehm, my se domníváme, že právo a znalost práva ehm, samozřejmě je důležitá spolu s evropským právem, ale my se chceme zaměřit hlavně na tu realitu těch eh, jednotlivých eh, profesních situací. A e, toto vzdělávání musí být samozřejmě závazné, musí být zároveň právo na informace a to je důležité a musí to být možné v průběhu prac, výkonu e, pracovní činnosti. Rovněž hodně e, zdůrazňujeme, že je, je potřeba, abychom školili vlastní školitele, že většina těch školitelů to jsou zá, zároveň praktici, jsou to soudci, státní zástupci, notáři, e, právníci, někteří, ně, někteří také akademici, ale v zásadě jsou to hlavně lidé z praxe. A my jsme si dobře vědomi toho, že musí si osvojit i pedagogické dovednosti. Takže se snaží rozvíjet aktivní pedagogické e, a participativní pedagogické e, iniciativy Ehm, kdy děláme například určité eh, simulace ehm, ehm, různých přednášek všech a tak dále. Pořádáme různé workshopy. A jinak samozřejmě jsou nezbytné potřebné zdroje a podpora těch nejvyšších soudních orgánů. To je, tak to je ve většině zemí, ale i tak je to pořád něco, za co musíme bojovat. Identifikovali jsme určitá nebezpečí do budoucna. Stručně řečeno, nad rámec jazyka, jazykové otázky, je tu také otázka nutnosti eh, pro školit všechny eh, a mít školení pro všechny soudce, ne jen pro ty, kdo už mají nějakou expozici vůči evropskému nebo eh, národním právu. A teď eh, předám slovo kolegovi Grafovi. Děkuji, já budu hovořit eh, nizozemsky. Mm, já bych chtěl ještě dále, pokud je o otázku výměny a jakou úlohu mohou sehrát eh, naše eh, instituce při výměně JTN, eh, e to je síť různých škol a instancí, které jsou odpovědné za vzdělávání státních zástupců a soudců. EJTN je, jak říkám, odpovědné za vzdělávání soudců a státních eh, zástupců. Eh, tato síť je eh, zodpovědná za to, aby docházelo ke výměně v rámci jednotlivých institucí a EJTN je také nejlepší platformou pro výměnu. Na obrazovkách během prezentace Valerii jste viděli, že tyto Eh, programy by měly být takovou naší vlajkovou lodí. V roce 2005 jsme začali s těmito výměnými programy. Eh, tam bylo 180 180 účastníků a mezi tím to vypadá, že v roce eh, 2200 účastníků bude mít nyní možnost se zúčastnit rovněž těchto výměn. Takže za 10-12 eh, let je to obrovský pokrok, kterého jsme docílili. A to vedlo k tomu, že do určité míry také se zúžily vztahy mezi účastníky, protože při absolvování kurzu o evropském právu soudci a státní zástupci se eh, scházejí pravidelně a vyměňují si pravidelně informace. Jedná se o výměnu osob a to vedlo bezpochybně eh, k zlepšení výměny informací, know-how a osvědčených postupů. Naše výměné programy, jak fungují, jak vypadají Máme tady tři různé programy. Máme ty eh, krátkodobé výměny, ty trvají jeden až dva týdny. A soudci či státní zástupci stráví tuto dobu v té jiné zemi, aby poznali ten systém. A potom zároveň máme takzvané studijní návštěvy a dlouhodobé programy. U těch studijních návštěv Eh, tak eh, tam se jedná o návštěvy Eurojustu, eh, potom Evropský soudní dvůr v Lucembursku a cílem je, aby se zúžila spolupráce. A potom máme dlouhodobé vzdělávací programy, to je tři měsíce až rok. A tam máme program Ajakos, to je výměný program který se zaměřuje specificky na eh, mladé soudce a státní zástupce či budoucí soudce a státní zástupce přes eh, dosavadní úspěchy a přes fakt, že jsme dosáhli mnohého u soudců a státních zástupců, tak tady existuje mnoho výzev. Na jedné straně máme jazykový problém. Není vůbec jednoduché aby lidé, kteří nemají nějaké dobré jazykové znalosti, tak abychom je motivovali, aby se vydali do jiné země. To je pořád problém. A máme tedy stále větší nabídku jazykových kurzů. Soudci a státní zástupci mají samozřejmě omezený čas k dispozici, jsou eh, přetíženi prací, chybí jim eh, spolupracovníci, takže nemají vůbec čas se učit další jazyk. Proto nabízíme programy na míru. Eh, v případě vzdělávacích programů máme třeba specifické kurzy pro procesní právo, pro environmentální právo a při, u, u takovéhoto výměného programu jde především o právě těch eh, ústředních eh, znalostech. Eh, a jedná se pouze nejenom o osvědčené postupy, o jejich výměnu, ale nehledě na to, že my doufáme, že se také zvýší povědomí v tom smyslu, že ty tzv. core chefs tak budou sami Eh, motivovat kolegy, aby se zúčastnili těchto programů. A nyní bych eh, chtěl předat slovo panu doktorovi Šrade, který je právě Koršev a zúčastnil se takhle tu programu. Děkuji. Já vám podám svědectví o tom, jak eh, svědectví tedy o své zkušenosti z ze Slovenska. Eh, samozřejmě, že tady také byly určité problémy týkající se jazyka, protože tady ta jazyková bariéra není tak snadno překonatelná. Eh, samozřejmě můžu říci, že i tak vlastně ta moje úroveň angličtiny ze školy byla dostatečná. Eh, to znamená, že chci říci, že organizace celé té výměny byla velmi, probíhala velmi hladce, to znamená, že my jsme šli do, byli jsme v Ljubljaně, a teď vlastně se dostávám k tomu kurzu. To znamená, šlo o to v podstatě samozřejmě vysvětlit, jaký je eh, vůbec jaksi hlavní cíl celé této výměny a e, předseda soudu nám vlastně vysvětlil přesně, o co šlo. Hlavním pro, hlavní problém spočíval ve vysokém počtu soudců. Klíčový cíl, klíčovým cílem ve Slovensku je vlastně snížit počet soudců a navýšit jejich efektivitu. To znamená, hovořili jsme o různých právních normách a Hm, také jsme si uvědomili, že v podstatě tady ty eh, nároky na soudce jsou opravdu velmi, velmi vysoké. My jsme tedy hovořili o otázkách pracovně právních, hovořili jsme tedy o, o různých eh, o různých problémech, eh, kterým samozřejmě čelíme i v Německu. My jsme si uvědomili také, jak funguje nominace Eh, tedy jmenování eh, soudců. A eh, předseda soudu mi řekl, že velmi často se stává, že ten soudce jmenovaný prezidentem není vždy úspěšný. A za cílem tohoto hodnocení vlastně ten předseda sám analyzuje statistické informace a stejné, eh, velmi podobné vlastně postupy platí i pro obhájce. Eh, já jsem v podstatě zmínil už ten problém, který spočíval spočíval v té jazykové bariéře, ale kromě toho mohu říci, že víc překážek eh, jsem v podstatě nenašel nebo nenarazil jsem na více eh, překážek. Já jsem eh, samozřejmě velmi laskavě přistupoval ke všem svým kolegům a oni také tak přistupovali ke mně. Byl jsem také zasvěcen opravdu do těch hlavních problémů osobního systému. A vlastně pomocí této výměny jsem byl schopen také porovnat tu situaci v našich eh, soudních systémech. Já jsem opět si v podstatě uvědomoval, že ty problémy, kterým čelíme, jsou velmi často podobné. To znamená, že jsem si uvědomil, že tady to, co potřebujeme, opravdu vzájemné porozumění a uvědomil jsem si také samozřejmě, že tyto výměny jsou velmi obohacující pro všechny strany. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za tyto informace a bez dalších průtahů dám slovo dám slovo panu Pieru Giovanu Traves, Traversovi, který eh, je ehm, eh, předsedou ehm, eh, Rady evropských obhajců ehm, a já, ta asociace, které předsedáte, tak eh, samozřejmě plní docela významnou roli a eh, vy nás můžete seznámit s tím, co děláte. V první řadě bych eh, rád vyjádřil opravdu svoji děčnost všem, kteří mě pozvali na tento workshop tady v srdci Evropy. A jsem rád, že tady mohu tady hovořit o CCDE. Eh, je to mezinárodní organizace, která vznikla v roce 1960 a chci říci, že tady v podstatě jde o organizaci, která opět vychází z hlavních právních principů, na kterých stojí právní stát. Eh, co se týče eh, CCB, tak tam má člen více jak 45 členů z Evropské unie, z Evropského hospodářského prostoru a širší Evropy chci říci, že mezi našimi členy jsou samozřejmě advokátní kanceláře a e, různé další organizace, které představují či zastupují e, právní odborníky. To znamená, že chci říci, že pro nás je samozřejmě velmi důležité, že v rámci také eh, eh, tedy naší činnosti dochází k neustále výměně zkušeností, ale zároveň máme, nebo tady v podstatě poskytujeme takový širší scénář pro všechny i eh, asociační partnery. No, to znamená, ta jde nám samozřejmě o to vytvářet či spolu vytvářet společnou evropskou právní eh, kulturu, která vychází ze stejných principů. Eh, neustále eh, silnější, intenzivnější volný pohyb občanů v státech Evropské unie vlastně v tuto chvíli na nás klade ten tlak poznávat a lépe znát právní systémy všech členských států. Kromě toho dopad evropského práva na čím dál tím větší větší počet eh, právních oblastí je jasným důkazem toho, jak důležité je to, aby odborníci na právo znali primární a sekundární evropské právo. A zároveň musíme udělat všechno pro to, aby toto právo bylo řádně vykládáno a řádně implementováno. To znamená, že tady chci říci, že naše Organizace se vždy zaměřovala hlavně na poskytování kvalitního školení a vzdělávání pro odborníky z oblasti práva. V roce 2007 vyšlo doporučení týkající se vzdělávání eh, právníků a tehdy my jsme vlastně velmi vyzdvihli vysoké kompetence, které musí splňovat eh, jak si každý právník ve svém každodenním Eh, provozu. To znamená, my si musíme uvědnovat, že CCB není v podstatě vzdělávací organizací jako takovou. Máme samozřejmě v rámci CCB eh, oddělení, které jak si hodnotí různá politická doporučení a podporuje tedy různé školicí eh, programy. To znamená, že to je oddělení, které má 36 členů z 19 členských států a setkává se 15krát eh, do roka. To znamená, my jako zástupci právníků jsme vždy velmi rádi, když se dostaneme do přímého kontaktu se evropskými institucemi a když jim můžeme také poskytnout co nejvíce podpory eh, v eh, oblasti vzdělávání a školení. Samozřejmě, že ty vzdělávací struktury se liší stát od státu, protože samozřejmě eh, víme, že jednou z hlavních eh, kompetencí evropských advokátních a právních komor je právě jmenování eh, právníků a odborníků v oblasti práva. Všechny členské státy mají soubor svých pravidel a standardů, na základě nich se určuje, kdo může tyto profese vykonávat. Ve většině členských států se vyžaduje samozřejmě eh, master v právu z Evropské unie nebo z Evropského hospodářského prostoru. Také se vyžaduje samozřejmě tady ukončené studium praxe a složení všech eh, finálních zkoušek. A to samozřejmě má co dočinění i s tou otázkou, že každý, každý stát samozřejmě má své tradice, své výjimečnosti, ojedinělosti i když můžeme skoro hovořit o určité vyváženosti, jak to teď říci, když, i když můžeme najít v podstatě takovou určitou rovnováhu mezi standardy pro, tady standardy pro dosažení členství v těchto komorách, co se týče těch států, tak Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království, protože tady máme samozřejmě i komory z eh, Walesu, Anglie, eh, Severního Jirska a Skotska a plus dva státy EFTA, to znamená Norsko a Švýcarsko, eh, se na tomto podílí. To znamená, eh, právníci si mohou opravdu vybírat z velkého, širokého spektra školení a vzdělávacích eh, programů. To znamená, že tady máme eh, jak poskytovatele těchto vzdělávacích kurzů ze strany, jak si řekněme, profesních komor, tak také ze strany soukromých agentur či subjektů. To znamená, že tady i proto máme tady studiu CCBE, která se právě zabývá otázkou eh, vzdělávání a kvalifikace právníků. Je to studie z června roku 2014. Ještě dvě dva hlavní vzdělávací projekty byly vytvořeny eh, CCBE díky finanční podpoře Evropské unie. Jednou tou studií je právě ta studie, kterou jsem právě zmínil, to znamená ta studie týkající se právě vzdělávacích a školicích programů pro eh, právníky v EU. Je to studie, která vyšla vlastně v červnu 2014 a vychází z toho také doporučení, že by mělo existovat evropské kurikulum pro všechny právníky, které musí být splněno tak, aby mohli právníci mohli vykonávat svou profesi přes zahraniční společně. E, to vzdělávání by mělo být co nejpraktičtější a mělo by docházet k daleko častějším e, výměnám e, a výměnám zkušeností mezi právníky z různých států. A kromě toho se zde tady také zdůrazňuje důležitost kontinuálního vzdělávání. V listopadu, v listopadu 2014 CCB v rámci plenárního zasedání odsouhlasilo akční plán, na základě níž by tato doporučení měla být implementováno. CCB i v podstatě v tuto chvíli už velmi intenzivně pracuje na vzájemném uznávání právních kvalifikací. K tomu memorandu se ještě brzy dostanu. Kromě toho se nám také podařilo v roce 2014 založit společný eh, fond či nadaci, v rámci něhož by měly být právě podporovány projekty, které na základě níž budou poskytovány vzdělávací služby eh, profesionálům z oblasti práva a kromě toho v eh, září 2014 odstartoval svou činnost také web portál zabývající se právě otázkou vzdělávání a školení právníků a odborníků. Ten eh, hlavní projekt, za kterým stojí CCB, je Evropská eh, platform, vzdělávací platforma pro právníky. A jaký je cíl této platformy? Tady jde v podstatě o to, uzavřít mezery, eh, informační mezery z oblasti práva. A já jsem opravdu velmi hrdý na tento projekt, protože já jsem eh, byl už u toho zrodu tohoto projektu, byl jsem jaksi členem té, tého přípravného výboru. Ona to byla vlastně v podstatě taková společná, společný projekt e, Itálie, e, Francie a Německa. A Tady šlo v podstatě o projekty, které si poté vyžádaly a získali evropské finanční prostředky. A v dnešní době můžeme říci, že CCB a Evropská komise dělá všechno pro to, aby se tato platforma stala součástí toho portálu eh, justice. Eh, tady hovoříme také o centralizovaném katalogu vzdělávacích možností eh, a díky tomu také uživatelé si budou moci hledat různé vzdělávací kurzy eh, všude v Evropě a to prostřednictvím filtrů, kterými můžou být buď to data nebo název, tematické zaměření a tak dále. Tudíž všichni poskytovatelé těchto vzdělávacích kurzů budou mít možnost takovýto svůj kurz na tuto platformu dát a tím se vlastně to informace dostane ke všem zainteresovaným. Kromě toho tady také bude existovat ta možnost nahrávání vzdělávacích materiálů. V dubnu v roce 2016 CCB vydalo souhrn týkající se eh, kontinuálního vzdělání pro členy eh, v členských eh, Státy CCB. 19 členských států v podstatě pracuje v takovém kontinuálním intenzivním eh, režimu. Eh, v tě, ve většině těchto členských států tento režim začal fungovat v posledních pěti letech. 12 eh, členských států nemá žádný takovýto kontinuální vzdělávací režim, nicméně i tady existuje mnoho takových možných školících příležitostí. Například co se týče Rechtsanwalt Ordnung v Rakousku, tak tady podle kapitoly 10, šestý odstavec, se hovoří o povinnosti právníka se i dále vzdělávat a e, vzdělávat se tedy, přizpůsobovat se aktualizovanému právu, protože pokud by tak nečinil, tak by to mohlo způsobit škodu jeho klientovi. 13 e, členů Eh, minimálně jeden, tedy tady konkrétně Gruzie, má takovýto kontinuální školící režim a Andora nemá žádný mandatorní, žádný závazný eh, režim. Já jsem měl tu možnost, že jsem se dvakrát podíval do Tbilisi a já jsem viděl opravdu, jak daleko Kavkaz, to znamená Azerbajdžan, Kazachstán, eh, Gruzie, jsou, jak daleko opravdu jsou v té oblasti vzdělávání právníků, jak, eh, jaké IT programy a nástroje používají. Proto já tady velmi často tedy doporučuji odborníkům a eh, výborům pro vzdělávání, aby aby se účastnili našeho jednává, jednání. Samozřejmě, že pro naše kolegy právě z Kavkazu je to dost komplikované i z hlediska jaksi vysokých nákladů, ale Eh, při, například eh, v, eh, v květnu budeme mít plenární zasedání tady v Edinburgu a vlastně všechny členské státy tam budou zastoupeny. To znamená, že ten závazek či povinnost vzdělávat se najdete tuto povinnost najdete tedy v mno, u mnoha členských států. Co se týče toho průměrné, toho průměrného času, který jsou profesionálové povinni věnovat eh, vzdělá, dalšímu vzdělávání je 14, eh, přibližně 14 hodin. A eh, dále se tady hovoří samozřejmě o těch poskytovatelích těchto vzdělávacích služeb. Tady jsou to velmi často právě ty advokátní právní komory. Kromě toho se hovoří také o určité kontrole, to znamená, že některé firmy, některé právní komory či kanceláře jsou eh, kontrolovány. Teď tady ta otázka vyvstává, eh, jaké, jsou, jaké sankce jsou uvalovány ve chvíli, kdy nedochází k tomuto kontinuálnímu vzdělávání. Tady to dělíme na disciplinární a nedisciplinární. Takže u těch disciplinárních to jsou v podstatě začínají samozřejmě tomu upoutě, ten upozorněním a nedisciplinární je v podstatě nezaplacení poplatku. A teď úplně nakonec chci říci, naším hlavním, jedním z hlavním, je naším Jedním z hlavních cílů je samozřejmě i nadále úzce spolupracovat s Evropskou komisí i s vámi, tak abychom i nadále mohli po podporovat právě takovéto kontinuální vzdělávací programy. Musím přiznat, že my v tuto chvíli máme příliš mnoho málo údajů o soukromých poskytovatelích vzdělávacích služeb. My se to snažíme nějakým způsobem řešit také tím, že se 14. prosince setkáme tady v Bruselu na konferenci o školení a vzdělávání právníků, eh, výzvy a příležitosti. To znamená, že v rámci této konference si chceme setkat s jak zástupci veřejného, tak soukromého sektoru, tak abychom si také uvědomili, jak důležité je takovéto údaje schromažďovat. Hmm, náš závěrečný eh, mluvčí Roberto Rovero z Evropského institutu z Lucemburska a budete hovořit o školení zaměstnanců soudu a proč je tak důležité školit eh, zaměstnance soudu, aby bylo evropské právo náležitým způsobem uplatňováno. Tak <laughs> vy jste mezi tím si eh, našla to správné tlačítko. Děkuji vám, pane předsedo, za příležitost hovořit o eh, tom, co děláme na Evropském institutu pro veřejné, veřejné zprávy, kdy eh, školíme eh, tedy zaměstnance soudu v evropském právu. Eh, nejprve bych chtěla říct něco o tom prvním projektu. Je to taková zásadní studie, protože jsme chtěli si udělat jasný obrázek, získat údaje o tom, eh, co eh, jsou to vlastně zaměstnanci soudu a exekutoři eh, v rámci soudu. Tato studie v podstatě se snaží získat určité popisy. Víceméně jsme, se nám podařilo vytvořit asi 100 takových základních fact sheetů. Ne všechna ta data se dostala samozřejmě do té zprávy. A vzhledem k té rozmanitosti těch všech kategorií jsme nemohli eh, tak snadno vytvořit srovnání mezi členskými státy, ale co jsme udělali, protože eh, rozsah působnosti toho prvního projektu bylo eh, v podstatě zjistit informace o školení v evropském právu, takže jsme měli velmi přesné otázky ohledně toho, zda ti zaměstnanci se museli my právnické vzdělání, co budou dělat poté. A v podstatě jsme navrhli tři takové kategorie z hlediska funkcí, které dělají z hlediska zprávy soudců. A tady máme například eh, obecné řízení, ehm, práce na poli elektronické spravedlnosti, Eh, informační technologie, účetnictví. A pak druhá kategorie, to jsou jakési soudní funkce, kteří se zabývají prosazováním rozhodnutí, ehm, dodávání soudních a mimosoudních dokumentů, eh, asistenti soudců. A další kategorie to jsou procesní funkce, jakési, jakási přeshraniční soudní spolupráce v oblasti eh, práva jak eh, trestního, eh, tak i občanského. A tato studie také ukázala, že evropské právní aspekty se někdy skrývají v nějakém národním tématu. Naši účastníci naznačili potřebu eh, posílení těch přeshraničních prvků a také kompetencí, těch klíčových kompetencí při využití národních pravidel, které vyplývají z transponovaných evropských směrnic zejména v oblasti trestního práva. Doporučení, která jsme vypracovali z tohoto prvního projektu, spočívala v tom, že jsme tedy museli zvýšit povědomí o aspektech evropského práva a dlužno říci, že někteří z těchto zaměstnanců, i když jsou e, vlastně zaměstnáni soudcem, a i když nemají nutně e, právní vzdělání, tak někdy mají možnost a čas se naučit z praxe, jak, protože musí vysvětlovat něco občanům a tak dále, dávají tu, někdy je to povinnost jejich dávat tyto povinnosti, takže oni by chtěli více informací, i když nutně nejsou v každodenně eh, v, v praxi tedy eh, konfrontování s evropským právem. Takže v rámci té první studie z toho vzniklo několik velmi důležitých návrhů zajištění eh, školení pro všechny zaměstnance soudců. Víceméně jsme se dohodli na tom, že eh, vytvoření kvality nástrojů e-learning by bylo určitým řešením. Eh, dále zhodnocení potřeb školení. Není, nejde jenom o to, abychom je školili nějakými v akademických předmětech, ale, ale prostřednictvím nějakých simulací a jakéhosi, jakýchsi fiktivních rolí, eh, které si mohou nacvičovat. Protože tito lidé eh, pak sam, samozřejmě, aby pak měli jasno v určitých věcech, jak vyplňovat formuláře a tak dále. No a strategickým eh, přístupem nebo cílem je eh, také právě ta přezraniční spolupráce. Když jsme to jednou, když jsme to měli, tak eh, jsme s Justice Cooperation International a ještě s institutem v Španělsku, Portugalsku, Belgii ehm, jsme společně vytvořili tedy ehm, takový, takový akční grant, na základě kterého eh, bude možné si udělat celostní eh, obrázek o tom, jaké školení by bylo potřeba. Udělali jsme jakousi nabídku eh, jazykového školení a z toho vyplynulo, že to bylo možná vůbec poprvé, kdy ti zaměstnanci se setkali. Bylo to místo, kde tito zaměstnanci mohli pochopit, jak pr- pracují se stejným nástrojem ale někdy vůbec nemají ani pokyny k tomu, jak vyplňovat formuláře. Takže jsme měli eh, takové zkušenosti ohledně eh, této eh, výměny tváří v tvář. A já jsem si jist, že pokud jde tento akční grant, teď když se dostáváme tedy ke konci, tak v Lucembursku jsme dělali školení školitelů, První byla soudní spolupráce a další byly rodinné a trest, eh, trestní otázky. A měli jsme 41 účastníků, výsledky byly dobré, protože 19 eh, z nich eh, na to zareagovalo, plně splnili cíle stanovené tomto cíle. A 50% splnilo cíle um, ne, no, předkročilo své cíle o 7 až 5 Další částka, další tady eh, taková, další číslo, když byli dotázáni, jestli to vedlo, vedlo to školení k zavedení nových postupů, tak většina z nich, 69%, eh, na to odpověděla pozitivně, a to bez ohledu eh, na to, tedy 70% řeklo, řeklo, že to dokonce zvýšilo výkonnost a e, dokonce informovali e, své nadřízené a další o tom, co se vlastně učí. Protože my si přece nebereme, ne, nezískáváme znalosti jen pro sebe, ale bychom je dál šířili. Takže v rámci tohoto konsorcia se nám také podařilo e, vytvořit jakousi platformu, kde máme anglické, anglický kurz s možností přístupu k dalšímu školení ohledně toho, jak uplatňovat um, regulace a také některé pokyny ohledně toho, jak eh, vyplňovat eh, ty přílohy. A pokud je o tyto akční granty, tak ty návrhy na zlepšení, které vyplynuly ze semináře, ale také návrhy na zlepšení té spolupráce, tak oni chtějí, eh, aby zůstala tato, aby tento formule se dál rozvíjela, aby se i nadále stýkali osobně. No a poté, když eh, bychom potřebovali nějaké simulace nebo hraní rolí, tak bychom měli přejít ke školení eh, tváří tvář. Chtěli by posílit spolupráci, a samozřejmě je tu také určitý problém, ne bariéra jazykového charakteru. Z tohoto důvodu začínáme tím prvním akčním grantem, který, který dá eh, některým z nich možnost přístupu k anglické terminologii, což vůbec neznamená, že by se neměli eh, scházet, jako, jak se to stalo v Dijonu a v, v Lisabonu. Mohou tam eh, samozřejmě hovořit portugalsky nebo francouzsky, Musí najít nějaký společný jazyk. A e, se stejným konzorciem předkládáme další návrh. Očekáváme, že brzy dostaneme dobrou zprávu. Chtěli bychom posílit tuto spolupráci a také mít možnost, aby zaměstnanci soudu mohli skutečně být školeni, protože to je jenom špička ledovce. Mohli bychom mít i e, takový, udělat takový celkový e, obrázek. A to by samozřejmě přispělo k lepšímu výkonu spravedlnosti v Evropské unii. Děkuji. Teď nám e, už pomalu dochází čas. Máme tu ještě tři stručné příspěvky. jsou, jsou nějaké rychlé dotazy. Bohužel to, tyto příspěvky budou muset být pouze, eh, pouze minutové, protože v půl ztratíme, přijdeme o, eh, inter, eh, pro, o tlumočení. Takže Van Van der Peer a další, jestli tu jste, tak bych vám dal slovo. Zvládnete to za minutu? tak nejdřív ty dvě minuty, ale pak bohužel přijdeme o tlumočení, protože někteří kolegové hovořili 15 minut. Pokusím se to zvládnout za minutu a půl. Chcete tu otázku položit hned ještě předtím, než přijdou kolegové. Ne, já si radši nejdříve vyslechnu kolegové. Paní Makové, vy máte také ještě otázku, tak to necháme potom to ano. Takže pan Hauser, prosím. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, dvě minuty, to je opravdu extrémně eh, náročné. Takže já samozřejmě chci nejdříve poděkovat za to, že jste mě sem pozvali a já bych vám rád dal pro zpětnou vazbu o tom, co se vlastně vůbec děje institu. To znamená, že my už jsme se dříve setkali, to znamená, že jsme hovořili o tom našem koncepčním přístupu, takže jenom tři kategorie. Máme tady ty projekty osvědčených frakcí, typ současné aktuální eh, fungující projekty a nové iniciativy. Co se týče těch osvědčených, úspěšných projektů, tak já bych tady možná jenom zdůraznil. Například eh, tento, máme tady vlastně ty kolegy, kteří eh, pracovali jako rezervní obhájci. Eh, pro ně máme přeshraniční školení v oblasti trestního práva v rámci EU. A chci říci, že my jsme také vytvořili klastry různých rezervních obhájců eh, z různých eh, evropských regionů. A v rámci těchto klastrů eh, jsme v podstatě probírali tu otázku, jakým způsobem tedy pracujeme jak si v praxi. To znamená, že jsme, eh, jak říkám, rozdělili všech těch 420 eh, účastníků do klastrů a zabývali jsme se případovými eh, studiemi. Dále jsme měli opravdu takový velký projekt pro 600 odborníků z oblasti práva. Já teď tady nebudu zacházet do podrobnosti, ale v podstatě chci říci, že v rámci tohoto projektu vznikla případová studie, která v tuto chvíli je také zdarma ke stažení v mnoha jazycích a e, to už bylo několikrát řečeno i na začátku, protože se snažíme překonávat tu jazykovou bariéru, která opravdu je překážkou. Toto je naše webová stránka, kde vlastně všichni, kdo se zajímají o školení a vzdělávání v oblasti evropského práva, tak e, ji mohou e, vlastně využít. A další prvek, který jsem ještě chtěl zmínit před tímto publikem, je v podstatě řada vzdělávacích a školících projektů, která už funguje mnoho, mnoho let a jde hlavně tedy o otázky týkající se eh, diskriminace a vlastně práva, které bojuje proti diskriminaci, eh, vycházející eh, z různých eh, příčin. Jde také o otázky genderové rovnosti. Tímto školním prošlo už více jak 600 účastníků a poté samozřejmě ještě spolupráce s Evropským soudním dvorem. To znamená, to jsou projekty, které se hodně zabývají nebo zaměřují právě na ty mladé kolegy. To znamená, co se týče, to jsou ty aktuální e, projekty. Já teď, jak říkám, nebudu zabíhat do podrobností u každého z tohoto eh, projektu, ale chci říci, že každý z těchto eh, projektů v podstatě byl Každý z těchto projektů byl financován nebo kofinancován eh, z, Evrop, z rozpočtu Evropské komise a tímto jsem pouze chtěl ukázat, jak důležité tyto finance pro nás jsou. A chci vám ještě říct, pane Hojzle, v tuto chvíli mluví pan předseda, že vám velmi děkuji za to, jak jste se opravdu omezil pouze na tu řečnickou dobu dvou minut. A ještě Raul Rado, prosím, na dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedu. Děkuji, že nám dáváte také jako notářům EU možnost tady eh, promluvit a také účastnit se samozřejmě těchto vzdělávacích um, Eh, programů, protože samozřejmě pro nás je to velmi důležité. Stejně jako říkala kolegyně Šušo, tak my jsme byli velmi rádi, že eh, ve výroční zprávě Evropské komise v podstatě více jak 35 notářů se účastní pravidelných školení a pravidelného vzdělávání v oblasti evropského práva. Ty dva programy Europe for Notaries a Notaries for Europe jsou vlastně eh, programy, které fungují od roku 2013 a e, a například e, v tomto programu, e, tohoto programu se účastnilo už více jak tři tisíce notářů z 22 členských států. To znamená, že to znamená všechny, všechny členské státy, které u, ní, u níž funguje občanské právo. Zorganizovali jsme 26 různých seminářů v, ve 14 různých zemích Eh, také jsme eh, eh, organizovali různé semináře právě v příhraničních oblastech, tak aby se toho semináře mohli účastnit lidé ze všech států. My jsme také vytvořili osm různých videí, které můžete najít ke stažení také na naší webové stránce a spolupracujeme samozřejmě také s velmi důležitými univerzitami, tak abychom měli co nejkvalifikovanější přednášející. E, samozřejmě také spolupracujeme s EPA, e, která nám také pomáhá při hodnocení těchto seminářů. To znamená, že to je opravdu obrovská práce, kterou eh, činíme, ale kterou bychom činit rozhodně nemohli, kdybychom nemohli počítat s podporou Evropské komise a proto bych opravdu velmi rád poděkoval za tuto podporu a děkuji také za skvělou eh, spolupráci s Evropskou eh, komisí. Chci říci, že tento projekt se prokázal jako velmi úspěšný a to nás také vede k tomu, že vlastně mm, se zamýšlejíme nad novými semináři. Také jsme už uspořádali nějaké semináři týkající se dědic lidského práva. Také eh, jsme se, se organizovali semináři týkající se majetkových eh, vztahů v, v, v manželských svazcích a eh, já vám tímto děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát. To bylo opravdu velmi krátké a prosím, máte slovo ještě vy. My také za agenturu chceme vyjádřit eh, naší vděčnost za to, že zde můžeme v podstatě pohovořit o naší spolupráci s tribunály a se soudy, tak jistě vy víte, že tady v podstatě vyplývá nebo existuje ta povinnost pro agenturu, jak se vytvořit eh, programy vzdělávacího a školícího charakteru pro eh, právníky a odborníky z právní oblasti. Tyto, ta, tyto služby nebo eh, tyto programy musí vést k větší eh, konvergenci v oblasti práva a samozřejmě vždy je třeba ale samozřejmě také respektovat nezávislost tribunálu a soudu. A my jsme v podstatě se eh, hodně dlouho pracovali na tom, abychom i s podporou v široké sítě různých soudů a profesionálů vytvořili v podstatě řádné programy. To znamená, spolupracujeme mimo jiné také se s mezinárodní sítí eh, právníků zabývající se eh, právě eh, uprchlíků a dalšími důležitými agenturami a sítěmi. To znamená, že Eh, v tuto chvíli mohu říct, že samozřejmě EGTN eh, e a ERA, jejich zástupci jsou tady přítomně a samozřejmě také spolupracujeme s národními vzdělávacími orgány. Všechny tyto aktivity, které se konají v rámci tohoto, této sítě, se konají samozřejmě vždy eh, při za, za respektování toho hlavního principu nezávislosti soudů a tribunálu a samozřejmě také se to vše odehrává v rámci EASO, to znamená, že to jsou aktivity pro a se soudci. E, my hovoříme o osmi modulech, to znamená nejdříve úvod týkající se v podstatě Eh, článku 15 eh, exkluze, eh, průkazní materiály, úvod do mezinárodního práva a příští rok se chystáme pořádat semináři týkající se otázek země původu, což jsou samozřejmě zcela zásadní otázky, které je třeba pochopit. Samozřejmě, že také máme rozpracovanou metodologii, máme také seznam soudců, kteří jsou velmi zběhlí v této oblasti a kteří mohou tedy poté také e, školit své kolegy a to také v kontextu v podstatě e, naléhavé podpory, to znamená například příští týden e, budeme také školit v podstatě odvolací výbory z Řecka. To znamená, že tady si samozřejmě si uvědomuje, jak je důležité spolupracovat také se zástupci třetích států, jako je například Tunisko a Maroko. Děkuji, děkuji. A v tuto chvíli tento workshop eh, vlastně přichází ke svému, do své, do své finální fáze, tak já se ptám, zdali, jestli v tuto chvíli chcete, nebo máte nějaký konkrétní krátký komentář, Birgit. Uh, Děkuji. V první řadě si opravdu vážím toho, že tento workshop se zde konal. Mám několik eh, připomínek, ale budu velmi stručná. V první řadě já doufám, že jako já doufám, že evropské právo se stane opravdu národním právem všude ve všech, národní, ve, ne, ve všech členských státech a doufám, že na národní úrovni bude pro, budou probíhat dostatečné vzdělávací a školící aktivity v oblasti evropského práva. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy dojde k nějakým přeshraničním případům, ať už je, jde o oblast trestního nebo rodinného nebo majetkového práva, no tak tady prostě prim hraje evropské právo. Je třeba navýšit kvalifikaci všech eh, lidí, všech odborníků v této oblasti. Samozřejmě si všichni uvědomujeme, s jakými časovými omezeními eh, bojují eh, soudci a právníci. To znamená, musíme vyvinout trošičku větší tlak aspoň na některé z našich členských států, tak aby opravdu se těmto cílům podbalili a také musíme, eh, musím zmínit ještě jeden eh, bod, nejsem si jistá, tady to bylo zmíněno, ale já si myslím, že je velmi důležité, abychom zvyšovali povědomí o tom, jak, eh, v jaké jak si právní situaci žijí naši občany, protože například naše ministerstvo spravedlnosti v Německu v podstatě v tuto chvíli již provádí nebo organizuje určité programy ve školách, ve školách a jsou to programy, které se zaměřují například na eh, šikanu, na kyberšikanu. Eh, to znamená, že tady vlastně ti to školitelé chodí eh, do škol a vysvětlují nejen to, co je morálně a nemorální, ale vysvětlují také, co je opravdu již protiprávní a jakým způsobem s tím nakládat. A ještě jeden poslední bod, o kterém jsme hovořili posledně, když jsme hovořili o těch procedurálních eh, právech, tak já si myslím, že tady jednou dobrou myšlenkou je opravdu posilování vzájemné důvěry v oblastech, jako je například Erasmus a tak dále. To znamená všechny oblasti, všechny programy, v rámci níž může docházet k výměnám zkušeností mezi eh, odborníky v oblasti práva, mezi soudci, musí být i nadále podporovány. Eh, Chce ještě někdo slovo paní Bergeron? Děkuji jen opravdu jen pár slov. Já také uh, mám uh, pr- tedy právnické školení, uh, notářskou praxi. A co mi vadí? Já samozřejmě chápu ten jazykový problém. To je základní věc. Protože jazykem, tím, jak používáme jazyk, tak to fo- samozřejmě formuje naše myšlení. A tady dochází k takové amerikanizaci eh, práva, všichni, všichni mluvíte anglicky, jistě, že angličtina je eh, samozřejmě užitečná, ale ona je to potom taková eh, minimalistická angličtina, aby něco něčemu odpovídalo. A když jsme třeba se zabývali autorským právem, tak se to překládalo copyright, autorské právo. No a to je něco jiného. Autorské práva copyright, to je něco pro mě jiného z francouzského hlediska. Takže eh, já vám děkuji. Ehm, každopádně ta slyšení jsou vždycky zajímavá. Já vám děkuji za veškerou práci, kterou eh, eh, do toho vkládáte. Děkuji. Děkuji paní Bergeron za tento zajímavý jazykový tu jazykovou poznámku. Je to pravda. Hodně eh, lidí eh, mluví anglicky dost špatně a to není dost dobré pro právnickou profesi. A eh, každopádně, teď vás nebudu připravovat o čas. Ehm, teď paní Makovej která samozřejmě pracovala také na této složce a na dalších. Děkuji. Já se ráda tu vidím eh, přátelé z Rady Evropy, s nimi jsem pracoval, pracovala deset let eh, na misích, v nových členských státech, eh, v oblasti lidských práv a reformě soudnictví. A teď byl hovořit z perspektivy někoho, kdo pochází z postkomunistické země. Museli jsme reformovat soudní systém po roce 90 a, a to je opravdu ta nejtěžší z reform. A tehdy všechny další země, které chtěly pomoci, tak eh, nik, tehdy nikdo neměl zájem o školení. Ty nejhorší soudci byli vysláni na školení a ti nejlepší prostě pracovali. Že školení bylo vnímáno jako něco, co není užitečné. To už se trošku změnilo od té doby, ale i nadále existují členské státy, které mají určité základní potřeby, jako třeba, že jim chybí počítače, chybí jim připojení. A já si myslím, že to je samozřejmě pak priorita před školením, protože oni mohou mít školení, mohou být skvěle, eh, mohou mít zájem, mohou být vyškolení, eh, pak eh, se dostaví k soudu a tam nejsou počítače a internet. Ve většině postkomunistických zemích prostě tam takové základní věci eh, chybí, když někdo mluví, eh, svědčí, přesto pořád zapisuje ještě rukou. Soudce to diktuje. Není to slovo od slova. Takže z mého hlediska to s tím, s tím se musí něco dělat. Jinak nějak školení eh, ztrácí eh, jakýkoliv smysl. Poslední bod. Zpráva soudu. To se musí také řešit v nových demokracích. Pokud eh, děláte nějaké školení o sjednocení um, jurisprudence, tak Teď je takový ten předěl mezi systémem zvykového práva, systémem kontinentálního práva. Podívejte, podívejte se na ten soudní dvůr v, Lucembursku, tam se používá eh, jurisprudence a eh, ta, to je správné, protože samozřejmě spravedlnost musí být předvídatelná. Když udělám smlouvu, musím vědět, jestli, když je tato doložka porušena, Eh, jaká, jaká je pak příslušná jurisprudence. S mnoha zeměmi, s kterými spolupracuje v regionu, soudci říkají, my jsme nezávislí. A, a, ale sjednocení si, si, poškozuje naši nezávislost. To je samozřejmě chyba. To se musí to se jim musí vyjmout z rukou. Myslím, že britští soudci si ne, necítí být méně eh, nezávislí, pokud mají, když mají systém zvykového práva musíme, spravedlnost musí být předvídatelná, jinak ji nebudou věřit. Musí být pokyny, například pro postihy a všechny tyto věci. Takže to sjednocení z hlediska školení, to je velmi důležité. Dva mezinárodní soudy, které máme v Evropě, ty pracují právě tímto způsobem. Děkuji. Děkuji paní Makové. Makovej. Děkuji všem poslancům, že se, že se dostavili, přestože to bylo tak načasováno, tak jak to bylo. Děkuji paní Delvo. Děkuji všem kolegům, celému týmu. Také mnoha, mnoho zasedání v zákulisí. Já a můj předchůdce jako se chováte je trochu jako politici, to není dobré. Eh, bohužel nadcházející eh, konference, tedy školicí, která se bude konat v prosinci, se bude konat pouze v angličtině. Zlem, eh, aby jsme ušetřili náklady na překlad. Děkuji. To je samozřejmě těžké pro Italy a další. když samozřejmě mluvíte anglicky dobře, ale Jde o přesnost. Jde o přesnost toho právního textu. No neříkejte, že máte ještě něco. Teď už končíme. Minutku, jestli můžu. Tedy vteřinku. Také chcete být političkou. A budu hovořit francouzsky. Abych paní eh, Bergeron udělala radost, ale obracím se na paní Makovej. Takže mi se líbí ty komentáře na konci, které hovořili o té harmonizaci jurisprudence na národní úrovni, což není vůbec ně, otázka uniformizace a, a formace, e, tedy školení v, v, v lidských právech. To je právě jeden z těch nástrojů, který může zajistit e, jednotné evropské normy v oblasti lidských práv na národní úrovni. Ale je i mnoho dalších nástrojů a do Evropy e, zpracuje na všech těch otázkách harmonizace, na národní úrovni, aby byla jistota, že ty národní jurisdikce koherentním způsobem in, interpretují eh, jak tedy soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora. Děkuji. A samozřejmě dalo se to udělat lépe nastavit, abychom eh, eh, lépe mohli rozdělit příspěvky mezi poslanci a vámi a EASO teď neposlouchá, ale to jedno, bylo by lepší, kdyby to byla nějaká debata, kdyby program byl nastaven určitým způsobem, tak by byla lepší debata. Ale každopádně děkuji, děkuji expertům, děkuji za prezentaci, děkuji za, tu, za, tu, eh, za to nadšení a bez ohledu na, to, na tu účast, opravdu nám to dalo víc a přiblížilo nás to našemu cíli. Je to ambiciozní cíl, školení co nejvíce právníků a je důležitá i ta kvalita. Máme tu, slyšeli jsme skvělé prezentace. Jsou to dva výbory, které, které se tímto zabývají a my, to, my využijeme eh, těchto výstupů. Takže já vám za to děkuji. Děkuji vám za eh, to, že jste si udělali čas. Zůstaneme v kontaktu. Díky a zůstaňte v kontaktu. Děkuji.